přijetím pořadu jednání musím oznámit, že k hlasování eh, kontrola finančních aktivit Evropské investiční banky eh, výroční zpráva 2018, tady byl protest. A nakonec jsem to dala tedy ke hlasování, pokusili jsme se to vyřešit, ale nešlo to. Uh, Eh, v té době, kdy kte, eh, mm, eh, kterou jsme měli k dispozici včera. Takže musíme hlasovat o zprávě EIB, protože jsme hlasovali včera, tedy většinově o to odložit na příští schůzi a pokusit se najít širší kompromis k některým věcem, které nebylo možné v této době vyřešit. Myslím, že to není problém, protože nejsou jasné časové linie, nemůžeme hlasovat. A myslím, že e, je to ještě o něco lepší, protože teď nemáme elektronické možnost elektronického hlasování a příště budeme mít takže bude snazší mm, to počítat. Příště budeme tedy schopni hlasovat elektronicky, takže to bude trošku snazší. Mm, doufám, že to tedy chápete a zdravím všechny zpravodaje. Eh, děkuji za mm, práci na finalizaci té zprávy, protože není snadné to dělat všechno eh, na dálku a nemít možnost se přímo setkat. Myslím, že eh, vy všichni máte tolik telekonferencí, eh, večer už mám úplně červené uši, protože mám o telekonference neustále. doufám, že všichni souhlasíte tedy, přejdu k oznámení předsedy. Ehm, jednak jsem se pokusím vysvětlit to, co už hodně kolegů eh, ví, tak to řeknu německy. A Viola van Ramon zvedla ruku. Viola, takže prosím zmačněte speak button. Můžete mluvit? Aha. Ano, vítejte. Já jsem chtěl jenom mm, mm, drobnou připomínku, že jste řekl, že jsme hlasovali o odložení. To nebylo dobré. To jsem chtěla dát do zápisu. Bylo tady rozhodnutí zpravodajů neodkládat to a poté na úplně poslední chvíli padla otázka ze sekretariátu, možná z vaší strany jako předsedkyně. Bylo by to 15 poslanců, to není většina výboru, nicméně teď už jsme to odložili a já jsem chtěla říci, že to nebylo opravdu to nejlepší způsob jak řešit hlasování. Chápu, že technicky je to snazší, my jsme to akceptovali, ale obecně bychom to měli řešit jinak. To je všechno, co jsem chtěla říci. Děkuji, Viola. Já věřím, že rozhodnutí se nedalo přijmout jinak situaci. Eh, byla taková, že mm, jsem mm, buď mohla ignorovat protest dvou frakcí, eh, stínoví zpravodajové upozorně, že neměli možnost eh, tedy ani vůbec mluvit se zpravodajem, což je pak obtížné z tohoto důvodu, že ně, e, kteří vydali doporučení si a tam mi bylo jasně zdůrazněno, že kompromisy mají být většinové kompromisy, minimálně š- mít šanci na většinu. A když více než se e, hlasují čtyři kompromisy a všechny pozměňovací návrhy, pak je to složité. A já jsem se včera tom dověděla a včera jsem mohla reagovat Pokusila jsem se nejprve kontaktovat Violu, pak stínové zpravodaje, pak jsem se pokusila eh, to ještě řešit. Pak ehm, se vůbec nikdo, mm, žádný stínový zpravodaj neozvali, pak bylo hlasování. To bylo jaksi nejvíce neutrální postup – protože jsem buď bych se musela postavit na stranu stínových zpravodajů nebo zpravodaje a já jako předsedkyně jsem chtěla být neutrální, tak jsem prostě nechala hlasovat a nakonec to bylo 15 proti 8 a jsem to prostě přijala. E, já jsem se snažila to, k tomu přistupovat neutrálně, Violo, to byla jediná možnost, kterou jsem měla v tomto případě k dispozici po té, co byl podán protest. A já se skutečně snažím to řešit e, způsobem, ale nebylo to jinak řešitelné. A protože jsem nikdo tedy neozval, eh, tak jsem to nechala odhlasovat. Máme tady překlad francouzštinu, němčinu, italštinu, němčinu, eh, češtinu a rumunštinu. Doufám, že to pro vás je v pořádku. Pro tlumočníky, prosím, oni spolehají na kvalitu um, zvuku a um, těch vzdálených účastníků, takže je na vás skutečně, abyste se řídili pokyny, které jste dostali. Buďte si vědomi toho, že telefonní spojení pouze audio eh, nebude tlumočeno, pak mluvte tedy anglicky, pokud nemáte možnost videa, protože tlumočníci potřebují vás vidět, jak mluvíte. Takže bych byla velice vděčná, pokud byste mohli takto postupovat, eh, mm, řečníci by měli mluvit mateřštinou, pokud tedy eh, je k dispozici tlumočení, také se doporučuje, abyste nečetli své projevy, protože eh, a používali své poznámky pouze jako podporu a mluvili přirozeným tempem, protože se to snáze tlumočí, takže děkuji, že jste vyslechli tato doporučení, přání našich tlumočníků. Děkuji vám za spolupráci a nyní půjdeme ke schválení zápisů jednání. Jsou tady nějaké komentáře? Nejsou. Takže přejdeme k misi KONT do České republiky nejprve představím, pokusím se prezentovat tedy jako lídr delegace, předsedkyni tu zprávu z mise a zase přejdu do mateřštiny. Cílem bylo získat poznatky o právní struktuře, možných systémových slabinách zprávy a distribuce a auditu evropských peněz. Udělat si obrázek o konkrétním fungování příslušných orgánů a implementaci evropského práva v oblasti praní špinavých peněz. A um, rozpočtu. Sedli jsme se s, s příslušnými stakeholdy, novináři, orgány, úřady, malými středními podniky, eh, zemědělci. Mm, měli, my jsme měli tady mezi námi velice dobrou pracovní atmosféru v rámci delegace. Dobře jsme se dohodli a chci velice srdečně poděkovat všem kolegům, kteří tam jeli, ale ta mise nebyla snadná ta atmosféra byla poměrně náročná. Nevím, jak vy, eh, ale já jsem měla ten pocit, protože my jsme viděli, že ne všude jsme byli přivítáni s nadšením. Velmi zdvořile tedy, protokolárně, bylo všechno v pořádku, až po tiskový doprovod, eh, eh, tedy ze strany premiéra. Hm, ještě jsem nezažila tak agresivní přístup Eh, že aby kolegové tedy mm, k ním takto eh, bylo přistupováno, že byli částečně pod policejní ochranou. To se ještě nestalo eh, v žádném členském státě, to je úplné novum. Také chci poděkovat místním um, orgánu, který je zodpovědný za Evropský parlament, který s námi dobře spolu pracoval, musím říci, Lex eh, nás, Tomas Zdechovský, eh, další, kteří nám dali mm, informace a kontakty na Transparency International. Skutečně jsme navázali dobré kontakty, mimochodem kontakty, které komise doposud neměla. A také jsme dostali informace které komise ještě neměla k dispozici. Měli bychom na tom dále pracovat, protože tyto informace jsou velice cené. Pro komisi obsahují také dokumenty a podklady, které e, jsou užitečné, můžou být užitečné pro e, komisi. Jsem vděčná Eh, Ruské Siber, mm, eh, ředitel celého mm, auditového dělení u nás Kristýna Bauchman, Kristýně Bauchman tedy a Mark Schalfahaut, který také je eh, zodpovědný za audit chci poprosit ještě všechny kolegy, pokud máte k dispozici poklady, doklady, buď eh, tedy mě, anebo přímo eh, v Severovinu Kecovi, aby eh, ty podklady, které máme, měla také jako komise, protože to je důležité pro práci na auditu, který probíhá. Dále jsme se, tady myslím, že při každém setkání jsem eh, měla pocit, že naše obavy byly jaksi popírány nebo zlehčovány. Někdy eh, naše otázky vůbec nechápali, když jsme se ptali na eh, střetu zájmu, na střet zájmu, tak nám řekli, že to není v jejich kompetenci eh, řešit střet zájmu až na jednu schůzku, kdy eh, byl, eh, bylo řečeno, že máme kontinentální přístup a oni mají v Česku mm, pozitivní přístup to jsem slyšela poprvé, těmito právními otázkami se ještě budeme muset vyrovnávat, než ještě to budeme muset řešit. Ten dojem byl, že ty kompetence jsou skutečně velmi diferenciované, takže nikdo nemá úplný přehled. Nikdo nedělá úplný audit o všech etapách, všech krocích. A na naše otázky tedy, kdo je zodpovědný za odkrývání dohalování střetu zájmu, tak jsme dostali zajímavé, zvlášť zajímavé odpovědi, že to musí hlásit ten člověk samotný. A pokud to neohlásí, tak nemá střed zájmu. A já jsem tedy řekla, co když to neohlásí, tak pak tedy nemá střed zájmu. Takže to je tedy ten pozitivistický přístup. Tak jsem řekla, no dobře, tak to teda Mm, se musí všichni hlásit sami, tak to jsem právnicky, tedy právně jak si nikdy neviděla, tak to jsem kontrolu nikdy nechápala v Evropské unii, co jsem vždy chápala, jako že to někdo z druhý kontroluje, takže to bylo zajímavé právní, zajímavá právní diskuse. Pak eh, eh, nejvyšší eh, soudní dvůr ve, ve své pracovníkům kompetenci je omezen, nemá plnou kompetenci na všech úrovních to ověřovat. Je, musí se omezit na úroveň ministerstev a nemá možnost na regionální úrovni, kde se rozdělují ty peníze, mm, dělat kontroly proti těm eh, u těch eh, kolesních příjemců musí se spoléhat na ministerstva od ministerstev to je tedy, to neodpovídá mezinárodním standardům a mm, a proto ten orgán je vystaven na extrémní kritice a má to takový trošičku zvláštní charakter. Pak jsme se sešli tedy s zemědělci, eh, malými středními a tady je nutné Eh, se tomu věnovat ještě hlouběji. Mm, ta, mm, ty organizace si jasně tedy eh, stěžovala, že je velký rozdíl mezi tím, když se něco uchází malý zemědělec nebo velký jako agrofert. Hmm. Mm, informační výhody, ten eh, velký podnik, mm, ceřiné společnosti Agrofertu, kde probíhají eh, přesuny eh, majetku, často dostávají podporu, které mají jít malým středním podnikům. Takže statistika o malých středních podnikách vůbec neodpovídá, je úplně jiná interpretace definice malých středních podniků. Pro, eh, existuje jenom jedna definice malého středního podniku, ať se vám to líbí nebo ne. A ceřiné společnosti velkých firm nejsou malé podniky. A když se eh, rychle tedy jaksi oddělí a pak zase vrátí zpátky, tak to také není malý podnik. Pak český parlament si eh, eh, stěžoval na ehm, to, že mají málo podkladů k veřejným, veřejným zakázek, aby si udělali přehled, že jim jsou informace, eh, nedostávají se jim informace a opakují požadavky, aby pan eh, Babiš eh, vedl jednání o dalších MFF. Pak eh, jsme se zešli se investigativní novináři, zástupci civilní společnosti. Já děkuji všem zástupcům, i e, žurnalistům, i transparenci. International velice odvážným mužům a ženám, kteří nám dali zajímavé informace, co se týče omezování svobody tisku, e, slabin v transparentnosti finančním managementu evropských peněz i k přístupu zacházení s úředníky, kteří se snaží prosazovat skutečně právo a nenechat se ovlivnit až hmm, protože dva zástupci eh, no, regionálního úřadu a ministerstva, kteří informovali o nátlaku které, který na ně byl jaksi činěn. Eh, teď nechám tedy slovo kolegům. Všechno je popsáno ve zprávě a já děkuji za spolupráci všem. Nejprve dám slovo prvnímu řečníkovi na našem seznamu, koordinátorce, účastnici, účastníkovi tedy, který byl to byl Tomáš Zdechovský, účastník i koordinátor. Tak já moc krát děkuju paní předsedkyně za představení té zprávy. Myslím si, že jste to udělala dostatečně objektivně a že jste se snažila opravdu o to, aby tam byly popsány všechny věci, které se týkaly naší cesty, proto nebudu opakovat ty věci. Myslím si, že ten tlak, politický tlak, a nazvání členů delegace jako vlasti zrádci, to je bezprecedentní a doufám, že už se to nikdy nebude v historii kontu opakovat. Nicméně beru to tak, že to, co nás nezabije, to nás ocelí a já sám si z toho beru opravdu uh, příklad do budoucna, že budu postupovat daleko systematičtěji a daleko hlouběji se budu do těch věcech eh, ponořovat, protože si myslím, že během té cesty jsme si odnesli vedle řady setkání i řadu eh, důležitých materiálů, které ukazují, že Evropská unie často hodnotí věci formalisticky, a neptá se na jejich podstatu. A ten střed zájmů jakéhokoliv politika je opravdu natolik komplexní věc, kde vlastně e, úřady nám tvrdili, že on zákonu vyhovuje, ale když se zeptáte na podstatu, jakým způsobem, tak jsme zjistili, že to bylo velmi formalistické, že stačilo jeho čestné prohlášení, kdy řekl, nejsem ve střetu zájmu a úřady to tak brali. Pro mě jsou strašně důležitý závěry. A ty záv- těch závěrů je několik. Za prvé je to absolutní blokace střetu zájmu, kdy vlastně rozpočtový výbor doporučuje, aby opravdu ty členské státy se nespokojily jenom s obecným prohlášením. Pak je to efektivní kontrola. Já si myslím, že je strašně důležité opravdu, aby ty standardy kontroly ve všech členských státech byly naprosto stejné. Pak je to nulová tolerance. Prostě padní komu padní. Nemůžeme tady vlastně žádným způsobem ehm, tolerovat, že někdo, kdo má peníze a kdo je dneska v nějaké vysoké pozici i v evropských institucích jako premiér, prostě bude mít jiný přístup než, eh, než sedlák, který bydlí třeba u toho zmíněného českého chlumce nebo u Prahy. Pak je důležitý, že jsme dali doporučení, že člověk, který je ve střetu zájmů, prostě bude vyloučen z jednání. To znamená, že prostě nebudeme akceptovat, aby rozhodoval o důležitých eh, věcech, které se týkají budoucnosti Evropy. Další věc, která je, tak je, že vlastně v tom doporučení říkáme, že člověk, který je ve střetu zájmu, nemá nárok na dotace. Buď to prostě bere dotace, nebo nemůže být ve výkonné moci. To znamená, že nemůže vykonávat funkci ministra nebo premiéra. Další věc se týká oligarchických struktur, na které jsme přišli. Myslím si, že to je velikánský problém v řadě států, nejenom v České republice, a je potřeba udělat maximum pro to, aby jsme eh, tyto oligarchické struktury porazili. A pak jsou to další věci, které se týkají eh, třeba pravomoci, eh, pravomoci kontrolorů je potřeba, aby kontroloři opravdu měli možnost do, do všech částí vlastně eh, kontrolovaných nahlídnout, protože ty evropské dotace... Eh, já bych vás eh, poprosila, abyste už končil, Tomáši, protože i ostatní kolegové by si chtěli vzít slovo paní předsedkyně. Takže moc krát děkuju a přeju krásný den. Moc krát děkuji za pochopení. Milí Tomáši, děkuji. Já jsem zapomněla oznámit, že každý má tři minuty a nyní bude mít slovo Lara Walters a potom Shardor Ronaj a potom někdo z SD. Tak prosím, jste tu s námi? Sandro, slyšíš nás? Ano, slyším. Slyšíte mě? Dobře, takže já bych nejprve chtěl eh, poděkovat všem, kdo se účastnili eh, této cesty a kdo se psali zprávu Výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, by měl bránit eh, finanční zájmy Evropské unie a starat se o to, aby peníze daňových poplatníků byly vynakládány efektivně, úsporně a eh, vhodně. A naše mise do České republiky byla uspořádána proto, abychom získali více informací o opatřeních českých orgánů, které mají zabraňovat střetům zájmů a řešit je. A to v souvislosti se strukturálními a zemědělskými fondy. Já mohu potvrdit, že členové delegace pocházeli z různých politických frakcí a byli schopni vzájemně spolupracovat. Setkali jsme se s vládními úřady, s institucemi, s organizacemi, setkali jsme se s novináři a nevládními organizacemi, což byla velice užitečná schůzka. A získali jsme značný vhled a mnoho nových informací. Bohužel schůzka s premiérem Babišem a ministrem zemědělství Tomanem byla na poslední chvíli zrušena. E, my jsme byli sice vřele přijati na těch schůzích, ale později jsme byli vylíčeni jako nepřátelé České republiky. E, tak se to psalo v místních médiích. Český premiér, eh, agrární komora a zemědělská asociace eh, spochybňovali neutralitu a nezaujatost eh, naší mise a to velice nevhodnými výrazy. Dva naši čeští europoslanci se stali terčem útoků a během schůzí v Praze se nám čím dál více potvrzovalo, že evropské fondy tu nejsou využívány tak, jak by měly. Premiér nám zrušil schůzku, ke které původně svolil, což posílilo naše podezření, že skutečně je ve střetu zájmu. Žádný vládní orgán nám nedokázal říci, kdo je vlastně kompetentní pro šetření střetu zájmu. Obecně můžeme říct, že pod vedením premiéra Babiše se systém velice připodobnil systému maďarskému. A že tam takový systém vzniká. Premiér se snaží kontrolovat celý řetězec a snaží se vyvíjet tlak na nezávislé politické instituce. A na delegaci obecně panovala schoda ohledně toho, že stále mnoho otázek zůstává nezodpovězených a že je potřeba trvat na tom, aby ve vyjednáváních o víceletém finančním rámci byla zapojena do evropských dotací kritéria právního státu. Takže tolik jsem chtěl eh, říci k tomuto bodu. Děkuji vám. Děkuji moc krát za eh, upřesnění. Eh, Paní Lara Wolters, prosím. Děkuji moc krát, Moniko. Já jsem se e, účastnila mise do České republiky, která byla velice podnětná a konstruktivní a jsem ráda, že se nám povedlo tam jet e, tehdy. E, dnes se to zdá už velice dávno, <laughs> tehdy to byl ještě jiný svět skoro by se zdálo. Každopádně jsem ráda, že jsme tam jeli, protože jsme e, zjistili některé velice znepokojivé zkušenosti a získali jsme informace, které bychom e, nezjistili, kdybychom pouze hovořili o České republice e, tady a získávali informace z novin. V tomto byla ta návštěva velice užitečná, mluvili jsme s mnoha lidmi a jak už jste říkala ve svých komentářích, tak otázky ohledně střetu zájmu nebyly zodpovězeny. A to nikde. V žádné instituci, kam jsme zavítali. Lidé, se kterými jsme hovořili, zkrátka nebyli schopni nebo nechtěli nám ty skutečnosti vysvětlit. Já jsem velice ráda za souhrnou zprávu a za doporučení, která v ní jsou a chtěla bych zmínit pár věcí, eh, které eh, považuji za důležité z té mise. Jeden z nich je rozsah eh, Babišových vztahů s Agrofertem, Věděli jsme, že vazby tam jsou, ale pan Babiš sám eh, říká, že se od firmy distancoval, že už není jeho a eh, mnozí lidé, kteří eh, s námi hovořili, nám mohli potvrdit, že ty vazby tam pořád existují. Takže to to mi připadá důležité. Potom nevládní organizace a novináři jsou v České republice ve velmi svízelné situaci. Já jsem nevěděla, že pan Babiš se pohybuje i v médiích a to čím dál více v České republice. Potom systémové slabiny a netransparentnost systému, které mají zabraňovat střetu zájmu, to je něco, o čem jsme vlastně nic nezjistili. A potom, co mi připadá ještě důležité, je e, naše schůze s nejvyšším kontrolním úřadem. Jehož mandát byl veřejně spochybněn premiérem Babišem. A to všechno mě vede k přesvědčení, že věci, které jsou v našich doporučeních, stojí za to, abychom za ně bojovali, za náš výbor. Za prvé, Agrofert by neměl získávat žádné evropské dotance, dokud střed zájmu nebude vyřešen. Za druhé, jestliže střed zájmu bude potvrzen, pak je potřeba, aby byl vyřešen jedním ze tří způsobů. Buď pan Babiš bude dál vést Agrofert, tak jako tomu bylo v minulosti, anebo bude premiér. Momentálně zkrátka eh, sedí na příliš mnoha židlích. A konečně, jak už zmínil eh, kolega, je potřeba mechanismus právního státu. Momentálně se vyjednává o novém víceletém finančním rámci, vyjednávají lídři členských států a to je ta příležitost k tomu, abychom tam zavedli silný mechanismus právního státu, který by zabránil takovýmto situacím. A této příležitosti je nutné využít. Děkuji moc krát, Laro, a děkuji i za eh, Šandorovi příspěvky, děkuji za vaši snahu během mise. Já si skutečně myslím, že nebylo příliš snadné pokládat otázky a získávat na ně odpovědi a pokládat je srozumitelně. Nyní Mikuláš, kterému moc krát děkuji za jeho cený příspěvek. Mikuláši, slyšíte nás? Mikuláši, jste tam? Výborně. Eh, vážení kolegové, eh, jednáme tady zprávy, zprávě, kterou vám stálo prostředcích předčanů. Světku auta, kteří jako výtok vždycky zvojné prostřed. Ty, které měly méně ekonomicky šťastné země Evropy, rychle posunout dopředu a zajistit i infrastrukturu, průmysl, prostředí. Eh, ty peníze tvořit ale není inovativní technologie, jiné farmy. Eh, bohužel tyto peníze jsou odebírány lidmi, používají na své vlastní obohacení a úplně své moc. To je nastartovat a pak přinesou nějakou hodnotu. Nám tady vše držníky, které vysušují krajinu a největší inovací je pro ně nová linka na toustový nebo přeshraniční daňová machinace. Prostě ne politické spory, ale právě to, co ohrožuje existenci Evropské unie. Uh, Mikuláš. Je? Mikuláš, jednu prozbu možná. Eh, bylo by možná dobré, kdyby jste si vypnul video, pak bude lepší spojení. Zkusíme to ještě jednou, protože tlumočníci vám téměř nerozumí. Zvukové spojení je velice špatné. Dobrá. Hören wir dich jetzt besser? Kannst du vielleicht Slyšíte nás teď lépe a mohl byste prosím mluvit anglicky, pokud to bude možné? Yes. Now we okay, hear you perfectly. That's better. Teď vás slyšíme perfektně, je to lepší. So, uh, if the prime minister and the same time uh, great uh, beneficiary of the subsidies uh,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 all, my time. Thank you very much for allowing me that. Thank you so much. Děkuji vám, Mikuláši a nyní Daniel Fnont, který byl s námi na misi. Děkuji. Já e, také chci poděkovat za dobrou spolupráci na této mm, cestě delegace do Prahy. Bylo to přesně ta správná chvíle, to dát na pořad jednání jako první bod na první schůzi tohoto výboru po té karanténě. Je důležité, abych fondy, prostředky daňových poplatníků se dostaly k těm, kam mají. Nechci opakovat, co řekli předřečníci, že ta podezření, které jsme měli, když jsme jeli do Prahy, byly podložené. Měli jsme obavy, které jsme uvedli v té zprávě, že ty peníze se nedostávají tam, kam by měly a že máme tedy výjimečnou situaci v České republice, kdy premiér je největším beneficientem fondu e EU v zemi. A to je situace, kdy absolut, která eh, tedy musí být eh, vyřešena co nejrychleji Mm, myslím, že kolegové odvedli dobrou práci. Otázka je, od kam mm, půjdeme, eh, co budeme dělat dál. Eh, lockdown a korona krize, to jsou zvláštní okolnosti, ale stále ještě nemáme odpověď české vlády na auditní zprávu komise. To je politování hodné. Lhůta byla prodloužena o další tři měsíce, během kterých trvá bez kontroly ten konflikt zájmu. Je to tedy politování hodná situace. Komise musí přijít s finální auditní zprávu co nejdříve. Další um, věc, já nevidím, že by ten eh, střed zájmu měl zmizet eh, ale musí se to vyřešit. Jsou tady jenom tři možnosti tedy které, se kterými přišla naše delegace, jak by to bylo možné řešit. Buď e, odstoupí z pozice premiéra, nebo nebude akceptovat dotace EU v jakékoliv formě a nebo dá Agrofert do nějakého, nejen tedy, že bude v nějakém zvláštním trustovém fondu, svěřenském fondu, což vlastně není ten případ, ale skutečně nebude mít podíly v té firmě. E, otázka je, co uděláme, když odmítne. Protože pak, myslím, budeme muset e, získat potřebu Evropské rady. Pokud tento střed zájmu nebude vyřešen, pak hlavy států vlád musí uplatnit pravidla, vynutit pravidla, protože jinak právní stát, jak si jádro Evropské unie eh, v Evropské radě eh, neplatí, pak všichni hlavy států musí odmítnout s ním dále vyjednávat o MFF. Já jsem tedy eh, opět překvapena, jak to může fungovat celá léta co mě na tom tedy nejvíce překvapuje, jak se toto celé může vybudovat a e, léta toto fungovat. Ramona Storaro, Olivie, Zarinu, Ramona jako zpravodajka, ne? Olivie. Takže Ramona protože se podílá na té rezoluci a které jsem chtěla hlasovat na příštím plénu, protože by to, se to nemělo dělat to rok později. Takže Ramono, slyšíte nás? Takže prosím stisněte tlačítko Speak. Slyšíte mě? My vás slyšíme i vidíme. Tak to je skvělé. Jenom několik eh, věcí. Já se snažím být stručná. Především chci říci, že považuji za neakceptovatelné, že audit trvá tak dlouho, než se finalizuje, ať je krize nebo ne. Čím déle to trvá, tím větší pochybnosti vznikají nad těmi, co jsou vyšetřováni a hrozí ztráta důvěry evropských občanů v evropské auditní instituce, což je to poslední, co bychom si přáli. Chceme odpovědi a komise by měla být eh, tady velmi eh, striktní, ať je krize nebo ne. Postupy musí být transparentní, potřebujeme výsledky v optimálním časovém rámci. Eh, pochybnosti musí nahradit jistota. Jistotu potřebujeme. A je to v zájmu rozpočtu EU, jsou to peníze občanů. Samozřejmě mm, v případě střetu zájmu, čím déle trvá ten audit, čím tím déle trvá ta situace. Když budeme mít potvrzení střetu zájmu, tak prodlužujeme status quo situaci, která nesmí trvat. A já očekávám, že komise a české orgány budou spolupracovat, tak abychom měli co nejdříve rozhodnutí. Co se týče definice střetu zájmu, tak není pochyb, že článek 61 nového finančního nařízení je vítězství transparentnosti a boje proti korupci. Konečně to máme tedy a já bych řekla, že můžeme, měli bychom to říct ještě jasněji než to, co je v článku 61 a popsat přesně situace, kdy dochází ke středu zájmu. Protože jakmile mm, mm, budeme mít toto nařízení, pak to bude platit ve všech členských zemích a nebudou pochybnosti. Situace střetu zájmu jsou škodlivé pro všechno, co Unie dělá a komise a my všichni musí aplikovat nulovou toleranci. Pak potřebujeme omezovat um, rizika ochrany Evropské unie. E, to bude součástí absolutoria komise 2018. My se snažíme používat nástroje jako metody v členských zemích. Dále, skutečný konečný vlastník, beneficient, to se musí stát prioritou pro tento výbor. Musíme vědět, kam ty peníze jdou a jak mm, to řešit. Děkuji vám. Děkuji, Ramono, děkuji za dobrou spolupráci v této souvislosti. Není to snadné eh, po všech frakcích. Bych teď chtěla dát slovo za Renew Andrej Knotek. Je zcela na místě, aby výbor kont, eh, pozná, prováděl poznávací mise, sbíral poznatky o rozdílných praktikách a pomohl svojí činností sjednotit postupy, výklad práva a pomohl k efektivnímu využití evropských prostředků. K tomu je ale zapotřebí nezaujatý objektivní přístup a k co nejširšímu množství informací. Je jasné, že za dobu 36 hodin samotné mise i pro studování získaných dokumentů či informací můžete získat jen dílčí vhled do problematiky, který může skutečně oprávněně vyústit v některá systémová doporučení. To se stalo a do té míry je zpráva z mise v pořádku. Co je ale již za hranicí přijatelnosti, jsou konkrétní a dosti zásadní doporučení, která se v mnohých případech opírají jen cituji o nabití dojmů, pocitu obavy nebo nedostatku zjištění, že tomu není jinak. Samotná Evropská komise se problematikou zabývá několik let s mnohem větším personálním a právním pokrytím a k takto razantním doporučením nedospěla. Naopak dospěla k závěru, že v rámci auditní činnosti nenašla jediný náznak pokusu o jakékoliv ovlivnění pravidel pro přidělování dotací a že systém dotací včera je robustní. Sama komise sdělila, že celá diskuze je především v právní rovině výkladu případného střetu zájmu. Všechna tato fakta bohužel staví zprávu z mise do těžko obhajitelné pozice. Důvěryhodnosti, zejména jejímu prvku nezajímatosti a objektivnosti, nepřikládá ani fakt, že dva čeští opoziční europoslanci, kteří se mise účastnili a fakticky ji obsahově organizovali, ještě před misí veřejně hovořili o nespochybnitelném střetu zájmu. Jakým způsobem byla pak v průběhu mise tedy zaručena jejich objektivita a nestranost? Nepřijatelnou okolností je i role vedoucí mise a předsedkyně výboru KONT, která opakovaně v průběhu vystoupení na plénu Evropského parlamentu deklarovala náklonost k organizaci Milion chvilek demokracii, která jednostranně interpretuje danou situaci v neprospěch demokraticky zvoleného předsedy vlády členské země EU. Jako auditor nemohu tuto zprávu z mise považovat jako zcela objektivní. Děkuji. Also es geht nicht darum, ob es für jemanden tady eh, nejde o to, jestli je něco pro někoho výhodné nebo ne. My jakožto eh, kolegové jsme spolu hovořili velice jasně a otevřeně a eh, čím dál víc jsme získávali ten dojem, který naše pochyby spíše přiživoval. Já to řeknu takhle otevřeně a takhle jasně. Když se podíváte do špíglu, tak zjistíte, že to není jenom jediný problém, který tam existuje. Problém jsou i oligarchické struktury. A že já jsem například eh, byla napadána někým, kdo v podobu dvou let získával prostředky eh, z Evropské unie a zdvojnásobil tak svůj majetek a to tedy za eh, peníze z Evropské unie. A eh, já jsem byla osobně napadána a nechtě, my tady v kontu nediskutujeme o pesticidech, ani hnojivech, ani ničem dalším. To nechme Agri a Envy a dalším. My děláme to, že zkoumáme, zda peníze byly vydány přiměřeně, transparentně a v souladu s evropským právem. E, to je naším úkolem a u toho máme závažné pochybnosti a tyto, tyto pochybnosti byly posíleny našimi rozhovory s vládními úřady i s dalšími institucemi a organizacemi. Bohužel, my osobně jsme byli ale napadáni, stali jsme se terčem útoku, zejména kolega, kolega Mikuláš Peksa, kolega Tomáš Zdechovský a také já předsedkyně Monika Holmajer. protože psát, psát předsedovi, abych už nesměla dále mluvit, takhle přímo útok na mě, to je něco, co jsem ještě nikdy nezažila v žádné jiné zemi. To je zkrátka nepochopitelné. A já bych prosila kolegy, já to trošku znám z té maďarské situace. Nakonec je potřeba se pokusit nějak si vyjít vstříc a vzájemně si porozumět, jaká je zkušenost toho druhého, a ne eh, pouze získávat výhody. Platí to i pro maďarské kolegy, tam se snažíme vzájemně hovořit a být spolu féroví. A eh, v, v rámci kontu myslím si, že je, je, je to velice těžké a náročné, co jsme zažili na misi v Česku. A jsou tu určité problémy, eh, o kterých se budeme muset ještě dále intenzivně bavit. Žádné další žádosti o slovo nemáme, eh, nebo ještě někdo z, někdo z kolegů, kteří jsou přítomní tady v sále? Ne? Tak eh, prosím, ještě závěr, nebo kolega Čarnecký ještě něco chce? Ne, Tak já budu velice stručný. Děkuji, paní předsedkyně, že jste se zastala integrity naší delegace a děkuji delegaci samotné, děkuji za zprávu z delegace a děkuji za to, že jsme měli všichni příležitost v čítárně podívat na podklady. Máme dobrou představu o tom, co se v České republice odehrávalo a souhlasím s kolegou Danielem Freundem, že tato zpráva musí být zveřejněna co nejdříve. Ale eh, celkově tedy eh, děkuji delegaci za to, že nám eh, nastínila obrázek toho, co se děje. A není to obrázek, který by nás ujišťoval, spíše v nás vyvolává větší obavy. Jak už tady říkali mnozí kolegové, tak skutečnost, že hlava státu, země, která je čistým příjemcem, Eh, zneužívá peníze pro svo, své osobní obohacení, to je nejen hanba vůči daňovým poplatníkům, ale zároveň to oslabuje eh, důvěru občanů eh, v naše nástroje, v nástroje Evropské unie. Takže je to velice špatná zpráva nejenom pro budoucnost České republiky, ale i celé Evropské unie. Zejména proto, že ty peníze nejsou určené pro oligarchy, jsou určené pro rodinné podniky, pro malé a střední firmy a ty by měly peníze čerpat. Naprosto souhlasím s doporučeními delegace, které říkají, že premiér České republiky by měl být vyloučen z rozpočtových jednání Evropské rady, dokud, dokud střed zájmu nebude plně vyřešen. Protože zdá se, že nikdo jaksi nemá zájem na řešení klíčových problémů v České republice. A to je ten problém. Pan Babiš má své poslance i tady v, v Evropském parlamentu v Rinu, kteří se to snaží odbít jako pouhé rozdíly v právních interpretacích. Je to velice formalistický přístup, jak jste říkala, paní předsedkyně, ale tady e, nejde o právní interpretace. Tohle je morální volba. Morální volba pana Babiše. E, jestli chce využívat své mocenské pozice, anebo jestli tu pozici chce využít k tomu, aby konal dobro pro české občany. Musí si, musí si vybrat. A jestli chce eh, dělat dobro pro české občany, musí eh, se vzdát svých eh, podnikatelských zájmů. A já jsem rád, že ve zprávě o ochraně finančních zájmů, o které budeme hlasovat teď za chvíli, to velice jasnými slovy odsuzujeme za podpory velké většiny tohoto výboru. Takže děkuji ještě jednou moc krát delegaci za její práci a myslím si, že bychom skutečně měli velice pozorně dále sledovat tuto kauzu. Tak já bohužel eh, musím přerušit seznam řečníků, milí Micheli, protože jinak to nestihneme. Eh, pan Tony Murphy je mezi námi, pokud se nepletu. Vítám tu tedy člena účetního dvora, eh, který je k nám připojen a který se také účastnil té cesty takže je tu s námi, srdečně ho vítám a byla bych velice ráda, kdybyste nám také řekl pár slov k té misi. Prosím, zmáčkněte tlačítko Speak. Dobré ráno, paní předsedkyně, dobré ráno, vážení poslanci. Já bych chtěl poděkovat za tuto velice užitečnou zkušenost, která byla velmi podnětná pro nás všechny, jak říkala Lara. Takže koordinace mezi všemi členy delegace byla velice dobrá. A na základě této cesty jsme se vrátili samozřejmě do účetního dvora a navrhli jsme roční program na příští rok 2021, ve kterém e, otázka střetu zájmu a zejména článku 61 finančního nařízení e, je velmi zvýrazněna. Budeme se zabývat otázkou implementace tohoto článku, jeho dodržováním na základě eh, náhodně vybraného vzorku členských států. Zatím nevím, které to budou, nicméně je to ve fázi plánování a ve fázi eh, úvah o specifických auditních úkolech na příští rok. Eh, mohu k tomu tedy říct, že je velice dobré, že účetní dvůr doprovázel vaši delegaci, protože jsme se toho hodně dozvěděli. Děkuji vám. Děkuji moc krát, Tony Murphy velice rádi budeme s vámi dále hovořit. Bylo by velice smysluplné, kdybychom měli jednotnou interpretaci článku 61 finančního nařízení. E, taková e, jednotná interpretace by měla existovat a proto by pro nás bylo velice užitečné, e, kdybychom mohli dostat zprávu účetního dvora o tom, jak vypadá implementace v jednotlivých členských státech. Děkuji moc krát za to, že jste se připojil k naší misi a děkuji za eh, cenné rady, kterými jste, eh, k na, kterými jste nám přispěl. Zůstaneme v kontaktu. Chce si někdo z komise vzít slovo? Eh, paní Busquets nebo pan Siver? Tak Frank Siber, Frank se přihlásil o slovo. Jste tu s námi? Chce někdo hovořit za komisi? Pokud ano, tak se prosím přihlaste o slovo. Je tu Kristýna Borchman? Roza Aldea. Prosím, zmáčkněte tlačítko Speak. Roza Aldea Busquets, prosím. A potom musíme skončit a přejít na hlasování. Nemusíme vás nutně vidět, hlavně, aby jsme vás slyšeli. Neslyšíme vás. Možná si prosím vypněte video a hovořte anglicky. Uh, Brusel je přetížený. So I think we have problems. Uh, Borchmann, perhaps it's better. Tak možná Kristina Borchmann by mohla začít. So can you hear me? Slyšíte mě? Ano, slyšíme vás i vidíme. Děkuji, já jsem myslela, že spíš Roza Aldea bude odpovídat. Vy jste o tom diskutovali z velice obecné perspektivy a nikoli z hlediska konkrétních auditů. Ale chtěla bych říct, jak už to několikrát zaznělo, jak už několikrát pronesl komisař Hahn a další, tak komise samozřejmě velice pečlivě sleduje tento střed zájmů a jak víte, audity probíhají a zároveň komise připravuje pokyny eh, k střetům zájmů, které by členské státy měly uplatňovat. A pokud jde konkrétně o společnou zemědělskou politiku, tak jsem si ve vaší zprávě povšimla toho, že Říkáte, že platební agentura nemá žádná pravidla pro střety zájmu. Já nevím, jestli je to schválně nebo ne. Každopádně bych k tomu chtěla říct, že už velice dlouho máme akreditační kritéria platebních agentur a pravidla pro ochranu proti střetům zájmu tam jsou. Nezakládá se to pouze na e, autodeklaraci, ale jsou to postupy, které zajišťují, aby lidé, kteří pracují v platebních agenturách, nebyli ve střetu zájmu. Jinak tedy pečlivě sledujeme vývoj a vidím i Franka Sibera, který je online, takže měl by k tomu hovořit dále. Tak, Frank Sieber, prosím. Musíte zmačknout tlačítko Speak. No, he's no there, Let's See. now he ah, is. Please put this, push the speak button. tlačítko Speak, prosím. Welcome, Frank. <laughs> We can see you. Tak vítejte, Franku, my vás vidíme, doufám, že, slyší, že nás slyšíte. Zdravím, paní Holmajer, slyšíte mě? Ano, slyšíme vás i vidíme, říká předsedkyně. Všechno je v pořádku. Děkuji moc krát. Já se omlouvám, eh, mě spadl systém těsně předtím, než jste dali slovo komisi. Omlouvám se za to. Já bych tomu chtěl říct pár slov. Samozřejmě velice vítáme zprávu a doporučení, která jsou v ní obsažená. Můžeme potvrdit, že komise velice pečlivě zkoumá střety zájmu, ať k ním dochází kdekoliv A je důležité si připomenout, že to máme jednu situaci před vstupem finančního nařízení v platnost, včetně článku 61, a po vstupu článku 61 v platnost. To je velice jasný předěl, nicméně máme evropský právní základ, který zakazuje jakékoliv střety zájmů při přidělování fondů. A jakmile zahájíme vyšetřování eh, případu z České republiky. Požádáme české orgány, aby už eh, nedeklarovali žádné nové výdaje eh, příslušných firm, dokud nebudou audity uzavřeny. A můžeme vám potvrdit, že české orgány potvrzují eh, každou platbu a eh, pro eh, firmy, které jsou přímo nebo nepřímo napojené na premiéra, nejsou žádány žádné platby, které by mohly být postiženy střetem zájmu. Někdo tu také hovořil o dlouhých auditních postupech. Já bych chtěl připomenout vašemu výboru, že finální Zpráva komise byla zaslána členským státům, takže teď budeme očekávat, že členské státy budou implementovat eh, doporučení této zprávy a podniknou nutné kroky. A pakliže s doporučeními nesouhlasí, pak to musí jasně prohlásit, abychom mohli zahájit další nezbytné postupy a posuneme se potom od auditních procedur k jiným právním postupům. Dostali jsme určité žádosti o prodloužení termínu na reakce na tuto finální zprávu. Chtěl bych ale říci, že to je vzhledem k výjimečné krizové situaci a požádali o to mnozí, mnohé auditované subjekty v mnoha členských státech v rámci různých řízení. Takže považujeme za fér uplatnit stejné zacházení na všechny tyto žádosti. A teď tedy čekáme na definitivní odpovědi a na informace o e, krocích e, přijatých do, do konce června. A pokud jde o systém e, v daných zemích, tak my jsme vydali doporučení a jsem rád, že členové výboru KONT měli přístup k závěrům jsou to jasná doporučení ohledně vylepšení systému. A komise chová nulovou toleranci ke střetům zájmů. Tak tolik zhruba ode mě. Ještě jednou bych chtěl říct, že musíme postupovat velice pečlivě během tohoto procesu i jakéhokoliv jiného a musíme uplatňovat férové a robustní postupy, abychom měli silný právní základ pro jakýkoliv krok, který případně podnikneme. Výbor KONT eh, je si jistě vědom toho, že musíme postupovat naprosto bezchybně na evropské úrovni, aby všichni aktéři měli eh, spravedlivou šanci objasnit eh, nejasnosti a já mohu potvrdit, že eh, tady musíme být nesmírně opatrní a mít velice robustní právní analýzu veškerých problémů. Děkuji tedy za zajímavé informace a za prezentaci Děkuji národním auditorům a chtěl bych jasně říci, že eh, výbor tu eh, odkázal na nejvyšší eh, kontrolní úřad a na externí auditory České republiky. Děkuji vám moc krát. Very much, Frank Seber. Wir müssen damit unsere Sitzung jetzt hier beenden. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei allen Delegationsteilnehmern bedanken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 je, mm, je obtížné toto se opatrně vyjádřit. A myslím, že tady je jedna poznámka na závěr. Můžete nám říci, kdy eh, se ta eh, rezoluce dostane do pléna. Mm, mm, mm, mm eh, je to eh, Eh, teď, je preferen, teď se preferují legislativní akta, také Maďarsko bude na pořadu jednání, možná na příštím plénu bude šance eh, to Česko dát na pořad jednání a jak bylo řečeno, eh, intenzivněji se zabývat na tuto dimen, touto dimenzí právního státu. Hmm, řekla, že se tady skrývá pár systémových rizik podobně jako v Maďarsku. Ale to musíme všechno ověřit, v klidu projednat. Děkuji všem, kdo tady jsou. A je mi skutečně líto, eh, že jsme se k tomu nedostali. Mm, už jsme překročili čas, za to se omlouvám raději bych měla více času na to. Doufám, že příště se nám to podaří. Dáme to na pořad jednání. A e, dostanete tedy i hned slovo. Přejdu k remote, e, hla, e, tedy dálkovému hlasování. Já tady musím přečíst všechny e, podmínky, takže prosím nedivte se, že to tady předčítám, mám, to, mám tu povinnost, nechci vás nutit, ale musím, nudit, ale musím to udělat. Teď se dostáváme k vysvětlení eh, eh, dálkového hlasování, věření kvóra, otevření, zahájení hlasování. Následující body budou dnes hlasovány. Je to návrh zprávy o eh, výroční zprávě o kontrole finančních zájmů IP eh, eh, eh, tedy boj proti podvodům zpravodaje Joachim Kus. Děkuji za práci s tínovým zpravodajem i zpravodaji. Včera jste dostali mm, hlasovací lístky, takže prosím používejte hlasovací lístek, který je jenom pro tento bod, protože příští hlasování o EIB B bude na příští schůzce, kde bude lepší technologie, takže doufejme, že budou i kompromisy a nebudou protesty již ze strany politických frakcí. Pokud jste tedy um, pokud jste nedostali hlasovací lístky, pokud jste to už neudělali, tak prosím vytiskněte ten uh, hlasovací lístek, abyste mohli vyplnit. A jsou to dva do papíry, myslím, který je třeba, které je třeba vyplnit. Uh, dálkové hlasování probíhá ve dvou uh, částech. První bude v 10 až 11.30 po zahájení hlasování bude přerušena schůze a vy své hlasovací lístky ehm, pak tedy ehm, předáte k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ehm, měli byste vyplnit své jméno, jak hlasujete, podepsat je eh, tak eh, prohlášení um, naskenovat je nebo fotit a podepsat ty podepsané hlasovací lístky do mailboxu Cont vote Europa Europa EU. Tyto lístky musí být po té, co je otev, v tom, co je otevřeno hlasování, nejpozději v 11.30, když bude uzavřeno hlasování. Jakmile je hlasování otevřeno, dostanete e-mail potvrzující, že hlasování je otevřeno. Členové, kteří jsou přítomní na dnešní schůzi, také mají předat fotografii nebo sken svých hlasovacích lístků e-mailem. Tři důležité e, procedurální připomínky. Jenom eh, hlasovací mm, lístky poslanec oficiální eh, e, EP adresy poslance, kde bude vaše jméno, a budou čitelné a bude tam podpis, budou považovány za platné. Pokud se bude, budou posílat separátně ty stránky, tak každá musí být in, inicializovaná eh, nebo podepsaná. Jenom ty lísky do, poslané do příslušného um, na příslušný e-mail kont Volt Europa EU a nikoli kont sekretariát. Po otevření hlasování v 10.15 do té doby, než bude uzavřeno hlasování v 11.13. Jenom ty budou brány v úvahy. Hlasovací lístky které budou poslány před a po eh, uzavření, otevření uzavření hlasování nebudou brány v úvahu. Hlasování končí v 11.30. sekretariat začne počítat hlasovací lístky. Naše schůze začne znovu v 17.15. Já oznámím výsledky dvou hlasování, pozměňovací návrhy ke dvou návrhům zpráv. Druhá eh, hlasování bude od 5. 30 do 6, 30 pověření kvóra. Otevřu hlaso, konečné hlasování dvou návrzích zprávy. 5.30 členové také dostanou mm, e-mail, který pod, bude potvrzovat, že otevřeno hlasování bude přerušeno schůze a o, poslanci budou mít hodinu na e, poslání hlasování po uzavření hlasování v 18.30. Výsledky konečného hlasování budou oznámeny písemně e-mailem. Věření kvora a otevření eh, hlasovacího postupu. Nyní přejdeme k ověření kvora prvního eh, hlasování. Tady chci požádat každého ze členů, aby <clears throat> stiskl Raise Hands na e, eh, svém softwaru. Připomínám, že potřebujeme minimálně 8 členů, abychom mohli hlasovat. Takže to máme víc než 8. Děkuji. Teď jsme ověřili tedy kvórum 8 poslanců, to bylo dosaženo a můžeme přejít k hlasování, než eh, to otevřeme. Chce si někdo vzít slovo? Můžete stisknout Take the Floor. Otevírám hlasování. Schůze je odložena do 17.15. Prosím, spojte se pak tedy s tím, abychom mohli ověřit nutné kvórum a pokračovat v konečném hlasování. Takže se prosím připojte v 17.15, protože potřebujeme znovu vyjasnit tu kvorum. Si mějte na paměti, že to první hlasování eh, bude probíhat do 11.30 na eh, to, eh, to poslání těch prvních hlasovacích lístků. To je vše